Eh, na počátek... Úplně na začátek našeho hlasování, dámy a pánové, dovolte, abych vás informovala o jedné záležitosti. Jde o nesmírně složitou situaci v Polsku, která se dotýká opravdu dramatických povodní, které zasáhly Polsko. Veliké části Polska trpí povodněmi, záplavami lidé. Přichází o svůj majetek, dochází k obětem na životech a proto bych rád vyjádřil naši solidaritu a podporu s polským národem a vyjádřil soustrast všem, kteří dneska trpí. Na nejbližší sesi parlamentu dalším zasedání Evropského parlamentu 16.6. proběhne rozprava věnována této problematice. Jsem si jistý, že Evropská unie bude reagovat v duchu solidarity na žádost Polska s ohledem na podporu, kterou potřebují, protože v tomto ohledu bude muset využít Evropský fond solidarity, který se využívá za podobných okolností. Dámy a pánové, dneska ráno proběhla konference předsedů politických frakcí. Před deseti minutami tato konference předsedů byla ukončena. Hovořili jsme podrobně o organizování hlasování, o usnesení, které se dotýká strategie pro rok 2020. Asi víte o tom, že právě tato strategie by měla přinést více pracovních míst, zvýšení životní úrovně našich občanů a měla by zajistit stabilitu v Evropské unii v následujících deseti letech. Je to strategie, která bude hrát klíčovou roli v následujícím období v rámci Evropské unie, ale i vně Evropské unie, protože i mm, na mezinárodní scéně samozřejmě můžeme být silní pouze, pokud budeme silní na naší vnitřní úrovni. Na konferenci předsedům proběhlo, proběhla diskuze k tomuto usnesení Padalo zde mnoho argumentů pro hlasování o tomto usnesení strategie 2020 dnes, protože samozřejmě, že je v našem zájmu, abychom toto usnesení měli k dispozici co možná nejdříve, tak abychom mohli začít zahájit diskusi s ostatními institucemi ohledně této nesmírně důležité strategie. Ovšem, na druhé straně zde zazněly i jiné argumenty. Argumenty, které tvrdí, že bychom potřebovali strategii, kterou by podpořila obrovská většina Evropského parlamentu a pouze poté budeme schopni schopni efektivně eh, ovlivňovat budoucnost Evropské unie. Obáváme se ovšem, zda takovou silnou většinu jsme schopni dosáhnout dneska. Víme, že potřebujeme toto usnesení rychle, ovšem zároveň potřebujeme velice silné usnesení. A proto ve světle této diskuze s předsedy jednotlivých politických frakcí jsem se rozhodl, že, budeme, že odložíme hlasování o této strategii v souladu s pravidlem 140 našeho jednacího řádu, čili ještě jednou opakuji, jde o nesmírně důležité rozhodnutí. Jsme si všichni vědomi toho, že usnesení v tomto ohledu potřebujeme opravdu nesmírně rychle. Ovšem na druhé straně potřebujeme usnesení, které by se těšilo velice silné, rozsáhlé podpoře a to je ohroženo. Proto to dávám nyní k vašemu zvážení. Budeme rozhodovat o tom, zda bychom mohli odložit eh, hlasování o tomto usnesení ohledně strategie pro rok 2020. To znamená, budeme hlasovat první hlasování pro odložení a druhé hlasování proti. Kdo by chtěl vystoupit pro odložení tohoto usnesení, pan Dol? Vážený pane předsedo, děkuji za vaše prohlášení. Rovněž bych chtěl říci, že i naši maďarští přátelé jsou ve stejné situaci jako Poláci, pokud jde o záplavy. Čili opravdu naše myšlenky a naše solidarita eh, samozřejmě jde i tímto směrem eh, pro všechny naše maďarské kolegy. Je vous rejoins sur votre... Rád bych se připojil k vaší prezentaci k vašemu vyjádření, protože v krizové situaci by se měly demokratické síly spojit. A právě v tomto duchu jsem navrhl konferenci předsedů před touto před tímto plenárním zasedáním právě proto, že jsem viděl, že dochází k určitým um, rozporuplným argumentům, abychom hlasovali později o tomto usnesení v červnu. My jsme nedosáhli většiny na konferenci předsedů, ovšem je to demokratický parlament, náš parlament je demokratický, proto jsme se rozhodli připravit toto usnesení včera v poledne. Proběhly různé diskuse, v politických skupinách, viděli jsme, že nemáme dostatek času, hmm, viděli jsme, že všichni samozřejmě připravovali tuto práci, jsme si vědomi toho, že zatím je obrovská energie a tak dále všech našich eh, představitelů, našich skupin. Jsme zde nyní před vámi a myslíme si, že pro image Evropského parlamentu by bylo lepší, abychom hlasovali o tomto usnesení až příště, protože krize samozřejmě, milí přátelé, neskončí v červnu. Hovořili jsme společně o celé záležitosti a dohodli jsme se vedoucí představitelé politických skupin se dohodli, že budeme požadovat o, to, o toto odložení hlasování. Pan Martin Schulz mi řekl, že bychom že potřebuje většinu své skupiny. Ovšem samozřejmě všichni potřebujeme získat většinu v naší skupině. My jsme včera odpoledne hovořili o této záležitosti, nehovořili jsme ani o pozměňovacích návrzích, ani o usnesení, protože my v naší politické frakci si myslíme, že bychom měli odložit toto eh, usnesení, protože je to nesmírně důležité usnesení, mělo to být silné usnesení, silný signál vůči našim občanům. Samozřejmě pan Guy Verhofstadt rovněž nám zaslal dopis. Na základě toho, to všeho jsme požadovali odložení pouze o tři týdny, odložení hlasování v této krizové situaci. Prosím vás, abyste s námi souhlasili v tomto ohledu, aby skutečně náš parlament vyslal jasný signál našim občanům, abychom skutečně prokázali v očích našich občanů, že jsme odpovědnými politiky Děkujeme, říká pan předseda. A nyní kdo by chtěl vystoupit proti tomuto návrhu? Pan Šulc. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pan kolega Doul začátkem svého příspěvku upozornil na složitou situaci v Maďarsku a ta nastala v mnoha zemích. I naši spoluobčané na Slovensku byli postiženi katastrofálními povodněmi a to je jedno, kde zda eh, je to Polsko, Maďarsko nebo Slovensko. Občané těchto zemí si zasluhují eh, naši solidaritu. Pane předsedo, Josef Doul, i vy sám jste popsal, jaká byla situace na konferenci předsedů během včerejšího dne a také dnes ráno. K postupu nemohu nic doplnit. Jménem svého kolegy Konbendita a Biskyho bych chtěl prohlásit, že dnes ráno na konferenci předsedů jsme nesouhlasili s vaším návrhem, abychom odložili hlasování, protože jsme byli toho názoru, že by se hlasování mělo a mohlo konat dne na široké úrovni zaznělo přání a byla to opravdu velká většina členů tohoto parlamentu přání podpořené velkou většinou, abychom schválili toto usnesení. Většina, jakou jsme ji eh, měli ještě v únoru. A to, co se odehrálo v posledních dnech, není procedurální proces, ale týká se to obsahu. Jedna věc je zcela jasná. Zažili jsme, že eh, obsah, který eh, se setkal s konsenzem v únoru, zaznamenal nyní určité odchylky a to není není žádné překvapení. V důsledku závažné krize existují různé recepty. Někteří je pokládají za dobré a to je demokraticky legitimní. Jsou to recepty, které se odchylují, některé pokládáme za lepší a e, nemůžeme e, se ztrácet e, tím, že budeme usilovat o konsensus. Vy máte jasný postoj, my máme jasný postoj, snažili jsme se dohodnout, ale nefungovalo to. Měli bychom se dnes snažit nalézt většinu pro ten či onen postoj. Pokud bude většina pro odložení hlasování, tak bych již dnes řekl, jakožto sociálně demokratická frakce, nejsme proti novému vyjednávání, ale výchozí bází bude text, který jsme eh, společně předložili se svými kolegy eh, za zelené. Pane předsedo, proto se domnívám, že by se hlasování mělo konat dnes. Děkuji. Eh, Děkujeme. Děkujeme a nyní budeme hlasovat. Kdo je pro to, abychom odložili hlasování o tomto usnesení pro rok 2020? Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Otvírám głosowanie. Głosowanie elektroniczne. Otwieram. Musíme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Czy wszyscy zagłosowali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. To znamená, že tento návrh byl přijatý a hlasování o tomto usnesení odložíme. Děkuji vám. Rovněž bych rád poděkoval panu Dólovi a panu Šulcovi. Rád bych jim poděkoval za to, že obrátili pozornost na tu skutečnost, že záplavy postihly samozřejmě i jiné země, máte pravdu. Samozřejmě měli bychom prokázat naši solidaritu se všemi našimi občany ve všech zemích. Pan Březina. Oh, Pouze jedna záležitost. Ta voda, která zaplavila Polsko, teče z naší republiky, způsobila povodně i u nás, čili k těm všem zemím, o kterých jste hovořili, bych rád řekl, že i Česká republika je součástí Evropské unie. Děkuji. Ano, samozřejmě. Toto je přesně, co jsem chtěl říci, pane kolego, před chvíličkou, když jsem děkoval panu Důlovi i panu Šulcovi za jejich příspěvky.